Dear colleagues, we will... Hmm. Drazí kolegové, zahájíme jednání během jedné minuty, takže prosím, posaďte se. Ja, så øh, går vi i gang. Jeg håber, at I tager høretelefonerne på, fordi jeg har tænkt mig at tale på dansk i dag. Budete si muset vzít sluchátka, protože budu hovořit dánsky. Dovolte, abych vás všechny velice srdečně přivítala na našem workshopu, který organizuje výbor IMCO. Dnes eh, je tématem Eh, této schůze eh, téma eh, směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků a také budeme hovořit o tom, jestli potřebujeme revidovat tuto směrnici a zpřísnit ji. A pokud chceme jít touto cestou, tak potom jakým způsobem to uděláme. Dále potom budeme hovořit o tom, jakým způsobem funguje dohled nad trhem, jestli má nějaké slabá místa a jestli se s tím také dá něco dělat. Třetí oblast, o které budeme hovořit a ke které bychom měli zaujmout stanovisko, je to, jakým způsobem bychom chtěli koordinovat nový legislativní rámec, eh, který souvisí právě s touto směrnicí. A další otázka je potom, kdy bychom to měli udělat. Eh, pokusíme se tedy během tohoto zasedání eh, získat další informace a eh, údaje, které budou, budeme potřebovat pro další diskusy. Myslím si, že tento výbor bude k tomu připravovat také návrh zprávy a já ale doufám, že se nejedná pouze o tuto zprávu, ale že se jedná i o to, abychom zaručili bezpečnost výrobku pro naše občany a spotřebitele. Mám tady také svoji eh, stážistku, eh, Sínu. která um, používá uh, tu, tuto roletu. Já jsem si ji také koupila. Mám jednu takovou také v dětském pokoji. Problém s touto uh, roletou ale je ten, eh, ne snad samotná ta eh, roleta, že by byla špatná, ale eh, všechny ty provazy, které se na ní používají, jsou skutečně nebezpečné. Dítě by se mohlo klidně uškrtit. <clears throat> Přesto tento výrobek se prodává na vnitřním trhu a také se prodává v tomto okamžiku, kdy my tady sedíme a já si kladu otázku, jestli v podstatě toto neznamená právě nějakou tu slabinu eh, na eh, v oblasti dohledu, protože skutečně v nedávné době došlo k tomu, že děti se uškrtily právě na takovéto roletě a myslím si, že pokud legislativa nebude dostatečně přísná, tak eh, bude k takovýmto příkladům docházet dál. Děkuji ti, Sino. Další příklad je toto. Toto je propiska, propiska, kterou jsem si koupila tady v obchodě v parlamentu. Vypadá to trošičku jako rtěnka, není to rtěnka, je to skutečně propiska. Můžete s tím psát a kromě toho to také svítí. Tento produkt není hračka, je to opravdu propiska ale vypadá to jako něco, s čím by si děti určitě rády hrály. A otázka je, jestli bychom neměli mít speciální pravidla, eh, upravující právě takovéto výrobky, které mohou být velice lákavé pro děti. A eh, já si myslím, že toto například je věc, která může přilákat eh, pozornost dítěte. Eh, dovedete si představit pětileté dítě, které si eh, myslí, že to je nějaká rtěnka, potom si to odendá víčko a může se klidně stát, že to spolkne. Čili eh, otázka je, jestli potřebujeme mít také v této směrnici úpravy, které nějakým způsobem budou obsahovat pravidla o výrobcích, které mohou být velice atraktivní pro děti. Myslím si, že je potřeba také mít speciální úpravy, eh, které se týkají tohoto druhu produktů. Další věc, o které bych ráda hovořila, to je další věc, o které bych ráda hovořila. Dnes bude hovořit sedm lidí na našem slyšení, kteří budou právě hovořit o tom, co bychom mohli v těchto oblastech dělat. Eh, všem nám jde o jednu věc, a sice o to, aby náš vnitřní trh byl skutečně bezpečný, aby to byl trh, na kterém se mohou bezpečně cítit naši spotřebitelé, naši občané, a myslím si, že v této oblasti stále ještě můžeme věci dělat lépe, než je tomu dosud. Jak jsem ji řekla, máme sedm řečníků, bohužel máme k dispozici pouze dvě hodiny, takže ten program je hodně nabitý. Ehm, je tady hodně lidí, kteří toho vědí opravdu hodně o vnitřním trhu a také o bezpečnosti výrobků a myslím si, že bychom si trošičku tady rádi nejprve vytvořili určitou, určitý širší kontext pro tuto diskuzici, proto jsme také ten program, tak eh, vlastně nabili eh, řečníky. Já se pokusím eh, vás provést tímto programem tak, že do, budu dohlížet na to, aby všichni se drželi času, který mají určený a abychom měli také možnost potom k těmto věcem diskutovat. Rozdělili jsme náš workshop na tři části. Nejprve si vyslechneme prezentaci studie, která souvisí s touto směrnicí a také s dohledem nad trhem. Eh, tuto prezentaci přednese eh, zástupce Rumble Management. Dále potom eh, budeme Eh, mít možnost si vyslechnout zástupce Evropské komise a další, kteří budou také hovořit o možné revizi této směrnice. Eh, budeme také mít zastoupeny nejrůznější zájmové skupiny, eh, zástupce spotřebitelů a všechny ty, kteří se zabývají touto směrnicí. Na závěr potom budeme mít možnost si udělat obecnou diskusi s vámi, s poslanci k těmto tématům. To je všechno já teď eh, již eh, dám slovo eh, mu účastní, první řečnici, to je Hanna Maja Kuhn z Rambol Management. Hanna, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Drazí poslanci, chtěla bych vám nejprve poděkovat za to, že jste mi dala možnost zde přednést svou prezentaci, která souvisí právě s dohledem na trhem a s směrnicí o všeobecné bezpečnosti výrobků. Dovolte, abych na úvod eh, se zmínila o cílech studie, kterou jsme provedli. Eh, za prvé eh, jsme měli analyzovat tuto směrnici a také nový legislativní rámec a měli jsme poskytnout určitý přehled o rozdílech mezi těmito dvěma dokumenty. Dále jsme se pokusili o zjistit a vyhodnotit potřebu eh, přizpůsobení těchto dvou dokumentů pak jsme měli eh, se pokusit zmapovat existující zkušenosti, které máme eh, v oblasti dohledu nad trhem. Dále jsme eh, se soustředili na tento dohled nad trhem, který je specifický pro výrobky spotřební a nakonec jsme se zabývali i otázkou vhodnosti existující legislativy a možnosti detekovat nebezpečná, nebezpečné produkty, které se, které se prodávají online. Co se týče aplikability eh, této směrnice eh, a nového legislativního rámce a sektorové legislativy, tato, diskuse, pardon, tato směrnice eh, se týká všech nepotravinových spotřebitelských produktů to znamená všeho toho, kde nemáme specificky tyto věci upraveny jinde. Nařízení 765 z roku 2008 je součástí nového legislativního rámce a týká se výrobků, které spadají pod harmonizační legislativu, to znamená sektorovou legislativu. Určitě existují určité oblasti, kde se ty věci překrývají a to se týká hlavně těch harmonizovaných produktů. Pravidlem zde je to, že tato směrnice e, e, je použitelná tam, kdy e, je to specifičtěji upraveno než v nařízení. Podíváme-li se na tu sektorovou legislativu, tak zde můžeme říci, že sektorová legislativa má Eh, je nadřazena eh, opatřením a ustanovením z této směrnice. Jinými slovy, tato sektorová legislativa na bázi principu lex specialis je specifičtější. Dále rozhodnutí 768 z roku 2008, což je součást nového legislativního rámce, eh, ta obsahuje určitá ustanovení týkající se harmonizační legislativy. Tolik tedy o těchto třech legislativních rámcích. Pak, co se týče našich závěrů, Zjistili jsme skutečně, že existují rozdíly také v definicích používaných v novém legislativním rámci a v této směrnici. se týká například hospodářských eh, subjektů a také například eh, definicí eh, zpřístupnění a daní na trh. Ale ten Eh, náš závěr je takový, že tyto rozdíly nejsou eh, nebezpečné, to znamená, že nepředstavují žádný nepřekonatelný úkol pro dohled nad trhem a bezpečnost eh, spotřebitelů. Nicméně různé zainteresované strany, které jsme intervjuovali, kteří byli z několika mezinárodních evropských organizací, také z deseti členských států a ze tří DG Evropské komise, ve všech těchto eh, interview se ukázalo, že oni se všichni domnívají, že by se měla aktualizovat tato definice, že tato definice by měla být eh, přizpůsobena definici používané v novém legislativním rámci, protože ta eh, původní směrnice je starší a nový legislativní rámec je skutečně více aktuální. Eh, to souvisí také s definicí hospodářských subjektů, protože eh, ty různé definice by mohly mít přímý dopad na povinnosti hospodářských subjektů, což by mohlo vést k určitému zmatení v členských státech. To nás také vedlo k tomu, eh, k tomu jsme byli přivedeni také tím, že některé členské státy používají jen definice tak, jak je použita v novém legislativním rámci. Dále jsme se podívali na definici vážného rizika a došli jsme k závěru, že eh, spíše než se zabývat definicí eh, tohoto rizika, je to spíš otázka hodnocení rizika a jakým způsobem se toto eh, hodnocení rizika provádí. V rámci směrnice jsou určité instrukce a e, někteří se domnívají, že jsou dobré, že to představuje dobrý krok, jiní se domnívají, že jsou příliš široce koncipované nebo příliš konkrétní. Jinými slovy, názory na tuto věc se velice liší. Dále souhlasí s tím, že vlastně neexistují e, žádné instrukce nebo návody, jakým způsobem harmonizovat nespotřební, nespotřebitelské zboží. Eh, to souvisí dále také s možností vyjádřit eh, pardon, eh, vyjádřit také obavu s tím, že RAPEX nedostatečným způsobem zajišťuje konsistentní interpretaci toho, čemu říkáme vážné riziko. V zásadě můžeme říct, že existují dvě, eh, eh, dva způsoby, jakým způsobem bychom mohli uvést v soulad eh, směrnici a nový legislativní rámec. Za prvé bychom mohli mít ustanovení týkající se dohledu nad trhem v tomto novém legislativním rámci. Dále někteří hovoří o tom, že by chtěli, aby došlo k aktualizaci směrnice tak, aby vzala v úvahu také relevantní ustanovení z nového legislativního rámce. Kromě toho existují některé konkrétní návrhy týkající se tohoto uvedení v soulad. Například je to ta oblast definicí, jak jsem o tom již hovořila. Tyto definice by měly být uvedeny v soulad tak, aby definice, které jsou ve směrnici, odpovídaly definicím, které jsou v novém legislativním rámci. To souvisí teda s tou definicí hospodářského subjektu a toho uvádění na trh a, a umistování produktů na trh. Další návrhy <clears throat> se týkají eh, objasnění metod eh, hodnocení rizika, opět v oblasti nespotřebního zboží, Opět to souvisí eh, s harmonizovanými produkty, které nejsou spotřebiteckými produkty. Dále to souvisí také s povinnostmi těch eh, hospodářských eh, subjektů, což souvisí také s dohledatelností. Mnoho lidí v naší studii řeklo, že tento princip dohledatelnosti je lépe eh, upraven v novém legislativním rámci. V mnoha členských státech právě dohledatelnost nebo ta ustanovení, která s tím souvisejí, jsou eh, většinou obsažena v vnitrostátních právních úpravách, eh, tak jak byly transponovány z měrnicí. Takže to bere v úvahu i tyto povinnosti. Co se týče povinností a práv eh, vnitrostátních úřadů, tady eh, nový legislativní eh, rámec vyžaduje, aby členské státy měly své vlastní programy dohledu nad trhem, což není takto stipulováno ve směrnici, kde se hovoří že pouze o tom, že by měly být nebo mohly být realizovány sektorové programy. Čili i zde máme potřebu uvedení těchto věcí v soulad. Další témata, na která jsme se zaměřila, se týkaly akcí společného dohledu nad trhem. Hlavní otázka se týkala toho, jestli nějakým způsobem jsou tyto věci omezeny, eh, eh, tak jak to vnímají jednotlivé členské státy. Kromě toho jsme se ale podívali také na faktory, které ovlivňují úspěch takovýchto akcí. Zdá se nám, že některé z těch hlavních otázek eh, nebo některé z těchto faktorů jsou sdílené cíle a ambice všemi ze strany všech zúčastněných účastníků, dále potom spolupráce mezi eh, eh, příslušnými úřady v členských státech a příslušnými organizacemi v daném průmyslovém odvětví, Eh, tam skutečně se jedná o dobrou spolupráci, na, je, eh, na které závisí úspěch. Dále potom se jedná o zaškolení eh, lidí, kteří pracují v členských státech pro příslušné úřady a dále jsme zjistili také, že by to všechno mělo souviset se snížením nákladů právě díky tomu, že jsou využívány společně nejrůznější testovací zařízení a tak dále. Co se týče naopak těch omezujících faktorů, tak eh, zaprvé jsou to omezené zdroje, vzhledem k tomu, že v současné době členské státy nemají dostatečné eh, zdroje, velice často si musí určit nejprve priority mezi tím, co se bude dělat vnitrostátně a to, co bude spadat pod společné mezinárodní akce. Za druhé, Existuje eh, také obrovské zatížení administrativní, což, je, což vyplývá z velice složitého procesu Eh, žádostí o financování. To většinou eh, trvá velice dlouho a mnoho eh, zúčastněných se vyjádřilo v tom smyslu, že to představuje obrovské zatížení. Dále potom hovořili tito lidé o tom, že se jedná často o témata nerelevantní, že velice často to souvisí s nedostatečně harmonizovanými harmonogramy a často také to souvisí s problémy jazykovými, to znamená, že ti, kteří se zúčastňují do společných akcí, nemají dostatečné jazykové znalosti. Kromě toho ehm, jsme se zaměřili i na otázku, jestli vůbec je potřeba mít dohled nad trhem, který by byl konkrétně zaměřen na spotřební zboží protože existuje rozdíl mezi spotřebitelem a e, e, výrobky je vlastně uživatel a jeho schopnost e, pochopit rizika, která eh, eh, souvisejí s daným výrobkem. Myslíme si, že dohled nad trhem je velice důležitý a je už v současné době ve členských státech zaměřen hlavně na spotřební eh, výrobky, čili většina lidí hovoří o tom, že k tomu nepotřebujeme specifické právní úpravy. Jinak je ale třeba konstatovat, že byly i tací, kteří hovořili o tom, že naopak eh, takováto specifická, takovýto specifický dohled by byl potřebný, čili zatím nemáme závěr, jestli něco takového je eh, potřeba nebo ne. Jedno z našich témat eh, potom se týkalo dohledu na trh s výrobky, které se prodávají online. Eh, tady jsme eh, se zaměřili hlavně zase na otázku bezpečnosti. Zjistili jsme, že legislativní základ tady existuje, že ta existující legislativa skutečně se týká i těchto výrobků, které se prodávají online a eh, ty, kterých jsme se tázali, měli pocit, že není potřeba nic na to měnit. Kromě toho existuje směrnice o elektronickém obchodu, Eh, kde pochopitelně tyto věci jsou také upraveny. To se týká hlavně služeb sice, ale týká se to i výrobků. Jeden návrh, který jsme zaznamenali, ten, že bychom eh, měli rozšířit pravomoci a zdroje také celních zpráv. To je všechno, k čemu jsme došli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji paní Kun a dokázala se to ve 12 minutách. Skvěle. Víte, že jsme eh, teď než budeme mít diskuzi, tak jsme ještě naplánovali další řečníky. Děkuji, bylo to velice zajímavé. Další řečník je nám velice dobře znám, nebo dva další řečníci jsou nám známy, protože oba zastupují komisi. A teď se dívám, kde je pan Soro. Ano, první kterému dám slovo, to je Stefano Soro, který je vedoucím eh, oddělení na DG Sanko. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji výboru, že má takový zájem o věci spojené s dohledem na trhu u výrobků, především spotřebního zboží. Stručně bych rád vám řekl, jaký je ten základní kontext. Já mám i takovou PowerPointovou prezentaci, která by se měla promítat. První, za prvé, eh, vy eh, jste i dostali kopii zprávy, eh, kterou komise předložila před dvěma lety radě a parlamentu o implementaci Eh, a této směrnice a mm, tam jsme z toho vyvodili, že ano, je to silný nástroj, který umožňuje nám eliminovat tisíce, tisíce nebezpečných výrobků z evropského trhu a mohu bezpečně říci, že nikdy dříve evropský spotřebitel neměl takovou širokou škálu bezpečných výrobků a nikde na světě neexistuje takový systém, který by integroval různé země a, a který by eh, měl tak vysoké standardy, normy na ochranu spotřebitele a dohled na trhu. Ale můj bývalý komisař, nebo komisařka paní Kuněva ráda opakovala, že riziko vždycky existuje, vždycky je způsob, jak věci vylepšovat, proto jsme v té zprávě vytipovali určité oblasti, které lze zlepšit kde lze zlepšit uplatňování směrnice. Samozřejmě vždycky jsou možnosti věci zlepšovat. A druhá věc, která nás eh, vedla k tomuto, eh, je zkušenost, eh, kterou jsme učinili se sedmi lety implementace, uplatňování předmětné směrnice spolu s našimi spřátelenými orgány v členských státech, díky našemu každodennímu kontaktu a díky i kontaktu, které máme s dalšími dotčenými subjekty, tak víme, že jsou zde některé oblasti, které nastíním za chvíli velice rychle. Oblasti, kde lze ještě věci zlepšit a nebo které lze zracionalizovat, zjednodušit a obecně, kde lze působit efektivněji. Třetí faktor, který nás vedl k tomuto, je, že eh, eh, Mm, to regulatorní prostředí se změnilo a to významnou měrou k prvnímu lednu 2000, tohoto roku 2010, kdy paní Kuhn změnila, jak se změnil ten rámec. I my máme zde tedy celý ten balíček, který obsahuje rozhodnutí 768 z roku 2008. Můj kolega Jacques Milen teď harmonizuje a adaptuje ty směrnice, aby byly v souladu, ty předpisy byly v souladu v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí. Potom vy jako zákonodárce jste nám řekli, že pokud budeme přijímat novou mm, eh, eh, legislativu týkající se harmonizace této oblasti, tak mm, bychom tedy mm, měli eh, tedy vycházet eh, z tohoto, z ustanovení tohoto rozhodnutí a eh, my eh, víme, že jsou to oblasti jako třeba trasabilita, vysledovatelnost původu výrobků ve smyslu rozhodnutí 768 a my si myslíme, že to je dalším důvodem pro případnou novelizaci směrnice. Potom zde máme nařízení 765 z roku 2008, článek 40, kde opět se hovoří o tom, že nejpozději do roku 2013 komise vydá zprávu a případně navrhne eh, konsolidaci předpisů a eh, bude eh, a zde hm, právě to ve smyslu článku 40, kde se uvádí ty různé předpisy a normy a potom hm, hm, od Eh, data účinnosti předmětné směrnice také i mm, byly přijaty jiné nástroje, nebo i byla posílena spolupráce. Eh, třeba máme zde, eh, dva, zde máme tedy mm, rozhodnutí 24 o mm, správní spolupráci, o posílené spolupráci mezi správními orgány, mezi členskými státy. Takže to jsou další nástroje, které nás přiměly k tomu, abychom zvážili, zdali ten systém by nebylo možné ještě zracionalizovat, vylepšit. A tento slide vám právě ukazuje hlavní cíl našeho snažení a to cílem mít jasná pravidla, eh, eh, která budou efektivnější, mít lepší dohled nad trhem také. A to je eh, klíčový důvod našeho eh, konání. My se nezaměřujeme na konkrétní třídy výrobků nebo konkrétní tedy pravidla, ne, jak i zde bylo řečeno. Eh, takže mm, my Máme tedy tuto obecnou směrnici, která stanovuje takový obec, takovou obecnou záchranou síť a tak by to mělo zůstat, myslíme. Paní Šaldemoze eh, zmínila tedy třeba ty, ukázala ty eh, výrobky jako to pero nebo jiní, zase hovoří o tom, že i mm, bychom mm, do této obecné směrnice mohli dát obecná pravidla týkající se chemických látek. Já si myslím, že ne, to jsou eh, mm, oblasti, které si zaslouží specifické nástroje protože tady v té směrnici, v té definici obecně tedy bezpečného eh, výrobku, tak eh, tam eh, především samozřejmě máme na mysli děti a starší občany, potom samozřejmě i osoby s postižením, ano, ale já si myslím, že bychom neměli tady specifikovat konkrétní kategorie rizik. Ne, tady jde o to lépe koordinovat orgány členských států, nastavit rovné podmínky pro podnikatele a vůbec zlepšit eh, obecně dohled nad bezpečnými výrobky. Dále i vedeme připomínková řízení, veřejné konzultace, Business Forum a podobně a eh, my eh, víme, že jakákoliv případná novelizace musí vést k jednotnosti, k většímu sjednocování pravidel zájmu spotřebitele. A já eh, možná bych to ale toto téma nechal na kolegovi Šakovi McMillanovi. A my samozřejmě, proč, eh, tady otázka je, proč eh, třeba ně, některé výrobky mají podlehat jiným eh, bezpečnostním mm, pravidlům, třeba jako, než jako pesticidy a podobně, ale mm, ano, mm, proto se budeme snažit jít tou cestou sjednocování pravidel, ale neuspěcháme to, budeme konzultovat všechny dotčené subjekty, a to především v následujících věcech, které jsme identifikovali. Za prvé, to je tedy e, ten, e, ty základní standardy, normy ve smyslu této směrnice, e, protože my máme normy pro různé výrobky, jako e, třeba u cigaret nebo u e, těch zapalovačů. Tam se to týká bezpečnosti proti e, požárům, pro bicykly, pro jízdní kola a tak dále. A problém ale je v tom, že ta procedura eh, pro odsouhlasování těchto norem je strašně zdlouhavá. Ta homologace je strašně zdlouhavá a navíc eh, to ani není záruka, že mm, to bude reflektovat eh, mm, vývoj techniky a stav na trhu. Další bod, který jsme mm, identifikovali jako další oblast, jsou ta naléhavá urgentní opatření, která lze e, přijmout e, a to jsou tedy dočasná ochrana opatření, která by měla zůstat dočasnými opatřeními, měla by ale lépe být definována a e, zůstat takto. Dále vyhodnocování bezpečnosti různých výrobků a lepší koordinace prosazování dodržování norem. Eh, to nebudu zde rozvádět. Vy víte, Business Europe nedávno, když mm, zde jsme hovořili o předmětné směrnici, tehdy tady byl jeden šéf středně velkého podniku, který zde hovořil, a to je podnik, který vyrábí hračky a on nám ukázal tedy výrobek, který Eh, který, na který dostal eh, různé testy v různých třech zemích. Problém tedy v, eh, v Nizozemsku identifikovali jeden problém, ve Španělsku jiný a ve Spojeném království jiný problém. Takže my bychom chtěli v této směrnici ale zajistit lepší efektivitu. To znamená, aby ty členské orgány dohledu nad trhem, ty, ty eh, orgány dohledu nad trhem členských států, aby se lépe koordinovaly, aby tedy eh, si sedli eh, za jeden stůl a rychle řekli, v čem je problém, aby spotřebitel byl chráněn, ale na druhé straně, aby i ten výrobce měl určitá práva na trhu, tedy na stejné zacházení a na stejnou ochranu. Dále, další Mm. E, to je otázka potom, že ty e, legislativní režimy e, pro dohled se liší, ale, mm, ale další slide ten můžeme přeskočit, myslím. A mm, ten poslední obrázek se týká toho procesu. My jsme začali s hodnocením dopadu, tak jak se má a nyní tedy konzultujeme všechny dotčené subjekty, vedeme tedy ten proces eh, veřejných konzultací. Mm, vlastně všechny členské státy již zareagovaly a podpořily naše cíle eh, skutečně. Mm, a mm, což je dobré, tedy opravdu drtivá většina. A také i máme dobrou reakci od Združení podnikatelů či spotřebitelů a určitě e, se a budeme naslouchat Mm, všem eh, dočeným subjektům a zde tedy 3.12. Eh, budeme konat konferenci zde v Bruselu, která se zaměří právě na výsledky toho veřejného připomínkového řízení a tím skončím. Děkuji za pozornost. Thank you very... Děkuji, děkuji. <clears throat> Pane Soro, to bylo velice užitečné. Eh, vy tedy jste přesvědčen o tom, že je potřeba eh, tuto směrnici eh, zrevidovat tak, abychom ji zjednodušili a zracionalizovali. Teď dám slovo dalšímu řečníku, je také velice známému tomuto výboru, pane Jacques McMillan, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že mám takový pocit, že už jsem tady někdy byl. Eh, je to pro mě prostředí velice eh, blízké. Chtěl bych eh, poděkovat sekretariátu za to, že tam nedali moji fotografii. Upřímně jsem tomu rád. Nový legislativní rámec byl přijatý 9. července 2008. Víme, že se jedná o nařízení a o rozhodnutí. O tom již tady jsme hovořili, ty dva texty Eh, mají eh, vzájemně se doplňující cíl. Eh, v tom nařízení jde o vytvoření jakéhosi obecného rámce a také Eh, takových pravidel, které se dají aplikovat okamžitě na dohled nad trhem, to znamená souvisí s akreditací, zatímco rozhodnutí se snaží harmonizovat eh, jak eh, legislativu, tak národní praxe v jednotlivých oblastech, včetně takových věcí, jako je například povinnost pro výrobce, distributory, importéry a tak dále. Další co se týče implementace eh, dohledu nad trhem, pro nás tedy znamená za prvé, že je potřeba eh, se věnovat situaci v členských státech eh, v tom smyslu, jestli implementují eh, všechny tyto věci. Kromě toho to ale znamená i střednědobý a dlouho, dlouhodobé sledování, protože dohled nad trhem není něco, co začalo 1. ledna 2010 a skončilo 2. ledna. Je to věc, která je zkrátka kontinuální. Uh Myslím si, že eh, eh, sice eh, úroveň se, této hotodoru se bude měnit, tak jak se mění situace. A proto si myslím, že ehm, aplikace tohoto nového legislativního rámce musí být také vnímána jak z tohoto střednědobého, tak dlouhodobého hlediska. Kromě toho důležité Eh, na eh, tomto nařízení je to, že ta část, která se zabývá dohledem eh, nad trhem, se týká také kontrol výrobků, které přicházejí ze třetích zemí. Jinými slovy, hovoří se zde o tom, že tato část patří pod to, čemu říkáme dohled nad trhem. Dále, jak již bylo řečeno, <clears throat> co se týče rozhodnutí 768, snažíme se uvést v soulad novou legislativu, eh, snažíme se nějakým způsobem dát v soulad definice eh, eh, povinnosti výrobců a hospodářských subjektů, tak abychom měli zajištěnu koherenci i přes hranice. Problém je ten, že z právního hlediska nemůžeme nikomu tyto věci vnucovat, pokud ty, tato ustanovení nejsou součástí legislativy. Eh, mnoho lidí používá toto rozhodnutí tak, jak již eh, je to tam stanoveno, na základě tedy ustanovení, která obsahuje, které toto rozhodnutí obsahuje. Co se týče um, implementace, eh, to znamená, že všechny členské státy musí udělat hodně práce. Za prvé musí identifikovat příslušné vnitrostátní úřady, ať už na úrovni celostátní, regionální nebo místní to již provedly všechny členské státy a tyto informace jsou k dispozici na eh, webové stránce komise. Dále všichni všechny členské státy musí mít programy eh, dohledu pro rok 2010. Všechny členské státy eh, oznámily, jaké mají programy na rok 2010. Jeden tento program je velice všeobecný, 14 eh, programů je sektorově zaměřených a 12 je, jsou programy smíšené. Co se týče sankcí a postihu, většina členských států má ustanovení, která eh, se týkají ochrany Eh, označování eh, značkou CE a co se týče porušování eh, nařízení, většina členských států nám oznámila, že mají ustanovení ve svých vnitrostátních právních úpravách, které se týkají právě konkrétně této oblasti. Jak vidíte, skutečně došlo k obrovskému vývoji, získali jsme obrovské množství informací v komisi a tyto informace v současné době pochopitelně přeskoumáváme, protože často je dostáváme eh, v jazycích, kterým nerozumíme, alespoň tak je to tam, kde já pracuji, takže to všechno trvá poměrně dlouho tyto informace zpracovat. <clears throat> Členské státy také jasně naznačili, že eh, Eh, zpytovali svědomí eh, v tom smyslu, do jaké míry funguje eh, dohled na trhem v jejich zemích. 18 nás seznámilo s tím, že provedli velké změny ve svých zákonech. 12 založilo nové mezisektorové koordinační jednotky takže v současné době můžeme říci, že všechny členské státy mají tyto mezisektorové koordinační jednotky pro dohled nad trhem a co je skutečně velice zajímavé a co také zdůrazňuje, du, <clears throat> jak, důležitá je, jak důležité je to nařízení, je to, že 17 členských států eh, založilo speciální koordinační jednotky, které koordinují spolupráci s celními úřady tak, aby byla zajištěna implementace tohoto nařízení. To je signál mimořádně pozitivní. Devět členských států nás informoval o tom, že provádějí skutečně hloubkovou restrukturalizaci celého systému dohledu nad trhem. E, co se týče vlastní implementace ze strany komise, to nařízení se e, zabývá také využitím RAPEXu. V současné době jsme v procesu v, v kontextu celé té e, e, revize e, Rapexu v současné době jsme Eh, procesu, kdy se snažíme zpracovat všechny elementy, které potřebujeme pro nařízení. Článek 23 eh, eh, říká, že, bychom, že musí, máme mít databázi pro dohled na trhem v obecném slova smyslu. Vždy jsme hovořili o tom, že využíváme to ICSMS, což je databáze, které vytvořily členské státy. V současné době jednáme o tom, jak bychom toto mohli smluvně upravit, protože ta databáze existuje a jde o to, jak bychom ji mohli teď zasadit do toho eh, právního rámce eh, Evropské unie. V současné době máme tedy zajištěnou komunikaci eh, s jednotlivými členskými státy. Je to trošičku ale přesto komplikovanější, než kdybychom měli to řešení již hotové. Ehm, začali jsme se zabývat také otázkou koordinace dohledu nad trhem. Ehm, první, co se nám podařilo, to bylo na žádost členských států, byla koordinace způsobu, jak eh, se vytvářejí programy, vnitrostátní programy eh, tohoto dohledu. Máme eh, takový návod, ehm, takovou šablonu. Tato šablona Eh, byla bohužel schválena až v roce 2009, poměrně pozdě, takže členské státy nemohly tuto šablonu často využít, ale Očekáváme, že členské státy v budoucnosti budou vycházet právě z této šablony, protože, ji o, protože oni požádali. Takže to nám umožní potom eh, srovnávat, co jednotlivé členské státy dělají v různých oblastech a potom na základě toho bychom chtěli si vytvořit určité priority, které by byly celé, eh, pro celou Unii a na druhé straně priority, které by se týkaly pouze jednotlivých států a na základě toho potom si určit, kdy potřebujeme organizovat takzvané společné akce dohledu nad trhem. Eh, dále se hovoříme o koordinaci eh, dohledu nad trhem eh, a celní zprávou. Vzhledem k tomu, že tady máme zástupce i právě celníků, tak já to nechám asi na ní, aby pohovořila ona o této koordinaci. Co se týče těch vlastních povinností, které vyplývají z nařízení, tyto povinnosti jsou mimořádně eh, zásadní. Za prvé, členské státy mají povinnost organizovat dohled nad trhem. Hovoří se zde o tom, že členské státy musí organizovat tento dohled. Za druhé, Eh, existuje povinnost jednat. To znamená nejenže musíme si zajistit eh, tento dohled, ale proaktivním způsobem musíme také zajistit kontrolu trhu a je potřeba také reagovat v případě, když se zjistí, že existují na trhu produkty, které nejsou, eh, které nedodržují příslušná pravidla bezpečnosti. Velice často to souvisí i s takovou možností, že takovéto výrobky jsou zničeny nebo staženy z trhu. Eh, dále potom to souvisí s eh, ochranou zdraví, bezpečností, eh, ochranou životního prostředí, bezpečností při práci. To jsou věci, kde máme stanoveny přesné požadavky na zajištění bezpečnosti. Dále je tady povinnost pro členské státy, která je zcela jasně stanovena a která také obsahuje jeden článek, který Eh, klade povinnost pro členské státy také eh, zajistit určitou autoritu, určitou eh, pravomoc těm inspektorům, kteří pracují pro tento dohled. Jinými slovy, nesmí to všechno se zdržovat tím, že se to například převádí na soudní jednání a podobně. Kromě toho je tady ještě stanovena povinnost informovat eh, komisi. Další povinnost potom souvisí eh, se spotřebou zajistit koordinaci eh, mezi vnitrostátními úřady, včetně celních zpráv a členskými státy. Ten poslední bod, který je velice důležitý a který vyplývá z tohoto nařízení, je ten, že tato, toto nařízení vlastně podporuje sektorovou legislativu. A um, eh, potom následuje eh, další eh, proces, který následuje po ohlášení nebezpečného produktu. Jestliže máme okamžitě, okamžitě po ohlášení nebezpečného produktu, potom všechny členské státy mají povinnost udělat něco podobného ve vztahu k tomuto konkrétnímu produktu. Já teď asi k tomuto obrázku bych eh, pouze řekl, že my pracujeme na bázi lex specialis, to znamená, že u každého případu musíme jednotlivě se zamyslet nad tím, který text se toho týká. Dále je potřeba také vždy si eh, ujasnit věci týkající se rozsahu působnosti, vždy si musíme říci, jakým způsobem například eh, fungují ta ohlášení v rámci RAPEXu je třeba eh, eh, říci, že tyto povinnosti nejsou tak přísné v té směrnici, jako jsou v tomto nařízení. Eh, co se týče důsledků, můžeme říci, že vlastně ty definice se zase tak moc neliší. Texty jsou odlišné, jedna z nich je směrnice, jedno je nařízení. Jestliže se podíváme na tu směrnici, potom eh, nejrůznější združení spotřebitelů nebo hospodářští subjekty nemají žádné pravomoci, zatímco eh, v nařízení již eh, tyto pravomoci mají. Například mohou být může být podána žaloba, protože nic neudělali v daném konkrétním případě. Takže já si myslím, že možná, že ty definice a ty texty jsou důležitější, než se nám může na první pohled zdát. Protože velice často také můžeme toto použít i proti při jednání proti vnitrostátním úřadům. Myslím si, že tedy ty věci jsou důležitější, než se může zdál. Zdát, e, e, znamená to tedy, že máme dva systémy? Já to nevím. Odpověď na tu otázku nevím. Celá řada členských států e, ukázala, že jsou motivovány k tomu, aby implementovala toto e, nařízení. Většina z nich vyjádřila přání, že by byli rádi, kdyby to bylo všechno v rámci jednoho systému, ale uvědomují si přitom, že ty důsledky mohou být e, různé. Je potřeba se na tyto věci podívat. Já se domnívám, že je v každém případě potřeba aktualizovat e, tu směrnici, protože jinak skutečně na závěr tohoto procesu budeme mít dva odlišné systémy. Další, prosím. Ano, já e, půjdu rovnou k tomuto poslednímu, ten je jednoduchý. E, my jsme nejprve e, měli tu první verzi e, směrnici, potom jsme měli rozhodnutí o RAPEXu, potom jsme měli e, další e, směrnici, novou směrnici e, o obecné bezpečnosti, která obsahuje také, do, pak jsme měli směrnici o e, dohledu. E, nad trhem, čili ty věci se pohybovaly v různých krocích a teď je otázka, co eh, budeme dělat ve vztahu k, dohledu nad trhem a myslím si, že jak hospodářské subjekty, hospodářské subjekty, tak eh, členské státy chtějí mít jeden systém, systém, který bude jas, celá jasný a který bude stanovit jak pravomoci, tak eh, povinnosti, což bude jednodušší také pro vnitrostátní úřady, protože ty věci by měly být užitečné hlavně pro ně. Děkuji vám. Děkuji, Děkuji pane Macmillane. Za prvé bych tomu řekla, ano, to bylo velice užitečné pro nás, pro všechny, si vyslechnout eh, eh, zprávu, že se zlepšuje uplatňování tohoto balíčku. To eh, nám i řekl Rambol, ale že máme určité problémy a teď nám vy říkáte, že se věci zlepšují. To je dobrá zpráva. A mm, i vy a i pan Soro, vy se domníváte, že je eh, třeba tedy provést eh, tu revizi, je zde soulad mezi těmito dvěmi eh, ředitelstvími. Oba souhlasíte, že potřebujeme určitou revizi. To je dobré také slyšet od vás. A nyní se obracím na členy výboru, aby případně kladli otázky nebo vyjadřovali názory, tak prosím. A první paní Hanslik. E, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, tak mám dvě otázky. První za zpravodajku paní Korholu, která bohužel to nestihla dnes. Paní Korhola bych chtěla vědět, jaký je hlavní eh, rozdíl eh, tedy toho, test, eh, toho dohledu nad tedy spotřebními výrobky a jinými. Nemyslíte si, že bychom to mohli skombinovat a dát to do jednoho předpisu? A jaká by byla výhoda takového tohoto přístupu? A zase v čem by byly problémy, kdybychom spojili, kdybychom spojili tedy to do jedné směrnice. Tedy kdybychom skombinovali tuto směrnici o té eh, obecné eh, bezpečnosti a trhu, jak by to bylo. Další věc je za výbor INTA. Mám otázku na komisi. DG Sanko eh, vytvořilo ten systém RAPEX Čína, který používá DG Sanko proto, aby čínské mm, orgány eh, dostávaly informace, takové spravodajské informace o výrobcích, které se k nám v Evropě dostaly z Číny a které byly u nás kvalifikovány jako nebezpečné a eh, z toho důvodu byly staženy z evropského trhu. A já se tedy ptám, jak ten systém funguje podle vás funguje dobře? Myslíte si, že by se měly vytvářet podobné systémy i pro jiné obchodní partnery EU, a to především pro ty partnery, kteří eh, k nám tedy eh, dodávají na trh ty výrobky, které jsou nejčastěji eh, notifikovány v systému RAPEX. Ano, další paní stále. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji i já řečníkům. Moje otázka se týká financování. Mně se eh, líbilo, když poslední řečník řekl, že eh, musíme mít prostředky na provádění. A já si kladu otázku, tedy jak je to teď s těmi škrty eh, rozpočtu, jak to bude, když eh, v některých případech eh, jsou ty škrty obrovské ve veřejném sektoru a jaký to bude mít dopad na dohled nad trhem. Co si o to myslíte? A parlament vydal zprávu E, kde hovoří o e, bariérách, které členské státy, na které členské státy naráží, pokud jde o přístup k financování, k spolufinancování. Děkuji, dobrá otázka. První otázka byla adresována především panu Sorovi a druhá panu McMillanovi, ale samozřejmě můžete se rozhodnout mezi sebou. Dobře, pan Soro. Na paní Hanslik, ano, děkuji za prvé jako e, správný byrokrat začnu tou druhou, protože tam ta odpověď je jasnější. Takže INTA. A jak e, funguje ten e, systém? Ano, samozřejmě to my máme stovky licencí, které byly eh, odňaty čínskými orgány na základě eh, informací, které jsme poskytli z toho systému RAPEX. Máme i stovky eh, řízení zahájených čínskými orgány ten, pokud eh, oni vědí, eh, nebo tam je to v Číně, takže pokud někdo legálně chce vyvážet, tak musí mít vývozní licenci. Takže my máme eh, tím pádem jasný kontaktní bod, kontaktní místo tam u nich. Další dopad toho systému RAPEX Čína je, že v podstatě má i nepřímý účinek. Je to vlastně mm, takové pozbuzení pro čínské orgány, aby Eh, eh, posilovali dohled nad trhem nad konkrétními eh, výrobky, především hračkami. hračkami. V roku 2007 tisíce továren tam byla předmětem inspekcí a stovky i byly zavřeny a stovky licencí byly odňaty. Mohlo by to být lepší? No samozřejmě ano, ale Každé čtvrtletí mm, jsou vydávány průběžné zprávy, které vydávají, předkládají orgány a mm, vždycky se tam dočteme, že bylo zahájeno, mm, byly zahájeny stovky šetření a je to samozřejmě vztah, který se musí pěstovat, udržovat. A eh, je dobré, že právě že za pár týdnů pojedeme do Šanghaje a e, pan Harbour tam bude také, i můj komisař. Je to vztah, který je třeba kultivovat, ano, ale je efektivní. Hlavní rozdíl e, tedy teď e, spotřební a nespotřební zboží. My jsme jasně deklarovali, že rámec pro dohled nad trhem Eh, bude eh, dobrý, pokud bude jednotný, tak jak to půjde. A i zákonodárce několikrát eh, to mm, uznal, že ano, naším velkým politickým cílem a prioritou je bezpečnost eh, hraček a ochrana spotřebitele. Proto jsme teď přijali novou eh, normu, nový předpis týkající bezpečnosti hraček. A na paní Stáler. Naše škrty v rozpočtu, zdali to bude mít dopad? Já si osobně myslím, že ano. A to je důvod, proč je důležité, aby výbory jako váš IMCO, abyste tlačili na členské státy, aby aplikovali předpisy a proto musíme mít i pravidla pro spolupráci podle eh, eh, kterých eh, můžeme tedy z toho, co máme vytěžit maximum. I teď, když se peníze krátí, nesmíme tedy ztratit ze zřetele to, že ano, krásná pravidla jsou fajn, ale je třeba prosazovat ta stávající pravidla, to je ještě důležitější. A proto vše, co můžeme učinit, abychom ten systém eh, nějak tedy promazali, aby fungoval lépe, eh, tak eh, mm, to, o to se musíme snažit a určitě především teď vzhledem k ekonomické situaci. Děkuji, pan Ben Macmillan. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě poznámky. První se týká testování. Ano, testování spotřebního zboží či nespotřebního zboží v podstatě to je podobné. Otázka jenom, do jaké míry, jak intenzivní to je a co je třeba eh, testovat eh, v těchto výrobcích ve smyslu, kdo ten výrobek používá. Eh, ale v podstatě to, jsou to ty požadavky na to testování, ty se liší a proto máme specifické předpisy pro specifické kategorie výrobků. A v některých případech e, třeba pro to spotřební zboží ty požadavky jsou tvrdší. To je rozdíl, ale testování je podobné, tím se to nemění. Dále financování. Samozřejmě zde e, se pro mě, ve mně probouzí skot, když to slyším, když slyším o penězích. Ano, my jsme dali článek do nařízení, který stanoví, že členské státy musí povinně vyčlenit na to prostředky, musí na to být vybaveny. Musíte chápat, že e, to ten problém není na straně těch e, orgánů dohledu. Ve většině případů e, ty volají po větších prostředcích a penězích a nedostávají je z ústředních rozpočtů. My doufáme, že to nařízení bude mít ten efekt v tom smyslu, že všichni dostanou eh, eh, prostředky a eh, budou mít tedy ty orgány dohledu větší finanční prostředky na prosazování pravidel, ale samozřejmě jsou zde určité limitace, limitace dané škrty v rozpočtech a dané politickými prioritami. Eh, protože členské státy mají různé politické priority, máme různé politické priority, které třeba eh, nějak dá do rovnováhy. A samozřejmě toto zrovna asi není mm, téma číslo jedna na politické aréně. Ano, bohužel nikdo nevyhraje eh, volby tím, že bude slibovat lepší dohled nad trhem. Já teď dám slovo paní Rýle, já se omlouvám, že jsem vás neviděla předtím. Není problém, děkuji. Ich wollte nämlich... Dobře by se to doplnilo. Já bych začala krácením rozpočtu, ke kterým došlo ještě před finančním krizí. Tehdy, když jsme diskutovali o balíčku, o zboží, tak jsme zjistili, že existuje příliš málo dohledových orgánů. Vy jste hovořili o templetech. Jaký dopad by měly mít? Jaký dopad by měly mít na nás na evropské úrovni? Protože my máme jako poslanci velmi málo srovnávacích studií o trhu. Kdybychom jich měli více, tak bychom více mohli tlačit a jednotlivé členské státy. Když málo údajů k dispozici a bylo by dobré, aby ty templety, o kterých jste hovořili, jsme měli my také k dispozici. Některé členské státy mají decentralizovanou, decentralizovanou organizaci dohledových orgánů a tam je to ještě asi komplikovanější vše sledovat. Tolik teda ta jedna otázka, která se zabývala větší transparentností v Německu tam máme neustále problémy s nařízením o obalech, potom máme problémy s račkami a potom je to obvykle dohledový orgán, který neplní svoji roli. A obvykle se sválí potom vina na Evropu. Ale my musíme udělat eh, skutečně mnoho, protože i sebelepší zákon není k ničemu, když není aplikován. A není krambol. Vy jste hovořil o různých definicích, které by neměly být prý komplikované pro bezpečnost a jistotu spotřebitelů a dohled nad trhem. Ale na jakém základě jste došel k tomuto rozhodnutí? Já vím, že v Německu existuje celá řada různých příruček právě na základě těch různých eh, růzností dohledových orgánů. A já si myslím, že by bylo vhodné, kdybyste nám mohl říci, z čeho jste čerpal vaše výpověď. Děkuji. Thank you, Mrs. Rühle. First I will uh, ask... Děkuji. Nejprve eh, se obrátím na pana McMillena, zdali by se reagoval, a potom paní Kuhn. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu k té otázce těch programů, národní, otázce národních programy eh, dohledu. Když my jsme spolupracovali s těmi národními orgány na té šabloně, tak jsme si byli vědomi to je, toho problému, tedy s informacemi. A samozřejmě eh, my jako komise se vždycky snažíme dát maximum mm, informací parlamentu. My jsme v tom spojenci a často vy máte větší vliv než my potom takže každý z toho něco vytěží pak. Ale máme jiný problém a to je, že tyto informace nemůžeme předat veřejnosti. Když vy začnete zveřejňovat, které národní orgány budou provádět jaká šetření, jaké kontroly u jakých výrobků a kdy, no tak samozřejmě eh, ty to bychom si podráželi nohy, protože mm, se k tomu dostanou i jiní. A mm, tady máme problém, kam až můžeme jít se zveřejňováním informací. A my jsme se dohodli s národními orgány, že musíme se samozřejmě snažit zveřejnit maximum, ale eh, vždycky s tou premisou, že nebudeme eh, tím vysílat určitý varovný signál těm kontrolovaným eh, subjektům. The decentralization... Decentralizace Členské státy eh, mají různé eh, eh, systémy. Některé státy jsou více centralizované, jiné ne. 220 orgánů je tedy třeba ve Spojeném království, potom máte ty spolkové země mm, v, v Německu, takže je to otázka interní koordinace. O to jde. A mm, je zajímavé se dozvědět, e, e, jaké koordinační mechanismy členské státy zavedly, protože já myslím, že pochopili, že to je jediný způsob, jak to může fungovat. A vlastně v tomto smyslu to nařízení pomáhá členským státům, aby se zrestrukturalizovali a aby posílili tuto činnost. Ale to se neudělá přes noc, to bude trvat. And then Mrs. Kuhn. teď paní Kuhn. Děkuji, děkuji paní Jurili. Jak jsem eh, již říkala, eh, ty, na které jsme se obrátili, ty všichni mají názor, že je potřeba věci eh, uvést v soulad. Obecně se domnívají, že existují rozdíly, že je potřeba nějakým způsobem překonat tyto rozdíly, ale to způsobem, který by nás nevedl do situace, která by šla proti zájmům dohledu nad trhem nebo bezpečnosti výrobků tato směrnice je kromě toho v členských státech eh, transponována různým způsobem. V některých členských státech byla transponována Eh, tak, že je vlastně velice podobná tomu novému legislativnímu rámci. Doufám, že jsem vám odpověděla. A poslední je pan Kreutzmann, kdo požádal o slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Mám dvě otázky. Za A. Hovořilo se o zesítění různých IT systémů. Kdy k tomu skutečně dojde? Protože ten, to by přineslo velký pokrok. Když víme, že jde o centralizaci tohoto dohledu nad trhem. A kolegyně řekla, že by bylo dobré říci, které země mají skutečně eh, slabé výkony. Ale důležité je, že Evropská komise tvrdí, že evropské státy zodpovídají za dohled nad trhem. A ptám se, jaké představy existují o struktuře trhu, zda to bude záviset na velikosti země, co bude nutné investovat a v případě, že dojde k nějakým nedostatkům, ta komise by měla mít možnost skutečně podat žalobu za účelem odstranění těchto nedostatků. Děkuji. Questions that we all, we... Uh, já mohu vlastně konstatovat že už jsme začali vlastně tu další část uh, Eh, toho našeho dnešního sezení, čili se vás ptám, jestli bychom měli možná rovnou dát slovo těm expertům, eh, nebo ne, ne, pan McMahon požádal slovo. Já bych chtěl um, reagovat na to, co řekla paní Kuhn. Eh, ti lidé, kteří byli součástí této studie, eh, říkají, že ty rozdíly nejsou zase tak velké a že nejsou tak důležité, protože to nějakým způsobem jsou schopni zvládnout, protože mají ty nejrůznější vnitřní instrukce a tak dále. To je pravda, ale pravda je, že ne všichni správně pochopili důsledky rozdílů mezi směrnicí a nařízením. Uh, Většina členských států v tomto oblasti většinou eh, jsou zvyklí na směrnice, to znamená, eh, hovoří se o nejrůznějších politických jednáních před implementací u eh, nařízení je tomu úplně jinak. Tam jsou to soudy, tam se nejedná o nějaké dojednávání. A myslím si, že toto je věc, která, ještě není úplně jasná různým lidem, protože by si měli vždycky uvědomit, že to má různé právní dopady. A myslím si, že celá řada lidí, kteří také byli součástí té vaší, souča- eh, vaší studie, to znamená mnoho zainteresovaných stran, to nechápe. Děkuji. Teď tedy zahájíme tu další část. Prvním řečníkem je Richard eh, Lawson eh, z ministerstva ve Velké Británii. Máte slovo. Eh, dobrý den, dobrý den vám všem. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že mi dáváte možnost eh, zúčastnit se tohoto workshopu. První diapozitiv, prosím. Já nebudu eh, dlouho o tomto diapozitivu, o tomto obrázku hovořit, ale tady vidíte, že máme ty zodpovědnosti rozdělené ve Velké Británii. Uprostřed máme legislativu a potom máme uprostřed ty nejrůznější eh, zodpovědné orgány, které mají na starosti tyto věci. Ta modrá otázka to jsou potom ty nejrůznější úřady, které mají na starosti dohled nad trhem. A potom tady máme nejrůznější eh, ty eh, legislativní úpravy. Myslím si, že by to trvalo velice dlouho, než bych vám to všechno podrobně mohl popsat, takže já vám to nechám, můžete se na to podívat, takže budete mít na to dost času a klidu. Podívejme se teď na eh, některé otázky, které jsou konkrétní. Já vím, že máme velice málo času, proto dovolte, abych ehm, eh, hovořil se stručně o těch hlavních eh, bodech, o kterých se hovoříme a potom můžeme v diskusi se k tomu vrátit. Eh, co se týče těch hlavních úkolů, které souvisejí eh, s prací úřadu pro dohled nad trhem, to záleží také na tom modelu, kterém používáte. A pochopitelně, vzhledem k tomu, že máme princip subsidiarity, musíme si klást takové otázky, jestli je osvěta důležitější než vymáhání, potom jak bychom měli reagovat na stížnosti jestli budeme vycházet při tom zhodnocení rizika, nebo jestli budeme vycházet z, z, z rozboru velkého množství vzorků a jaké budou priority, jestli je to bezpečnost a nebo rovné podmínky pro všechny. Za druhé je to otázka, jestli jsme schopni si vyměňovat i zpravodajské informace pro potřeby hodnocení rizik a tak dále. Dále potom dalším takovým úkolem, který musíme řešit, je posílení spolupráce mezi jednotlivými agenturami, protože e, různé agentury mají různé priority, mají různé způsoby práce a tak dále. Dále potom je to otázka rostoucí technologické složitosti samotných výrobků. E, to souvisí s tím, že stále nákladnější je testování. Velice často nemáme dostatečné množství expertů, kteří jsou schopni tyto věci testovat tak, jak je potřeba. To souvisí s problémem dostatečné objektivity, posuzování a tak dále. Kromě toho je potřeba si uvědomit, že v současné době je velice významným eh, faktorem také globální eh, eh, dodavatelský řetězec, což opět souvisí s přisuzováním zodpovědnosti dodavatelům, výrobcům, distributorům a tak dále. A na víc je potřeba vždy se vyhnout jakémukoliv projevu protekcionismu, protože to by mohlo souviset s vytvářením dalších excesivních zátěží. Dále otázka optimálních praxí. Většina eh, podniků pochopitelně chce eh, se řídit zákonem. Nejlepší způsob, jak to dosáhnout, je eh, formou vzdělávání a osvěty. Dalším problémem je otázka, jak reagovat na legitimní stížnosti a přitom nevnucovat věci trhu. Dále je to otázka eh, zajištění minimálního dodržování pravidel. Eh, eh, pochopitelně to je také možné dosáhnout, to je možné dosáhnout formou vnitřních různých kontrol. Další velký význam je v oblasti spolupráce. Myslím si, že je velice důležité, aby jednotlivé členské státy si vyměňovaly zkušenosti. Další diapozitiv se týká spolupráce mezi celníky a e, úřady, které mají na starosti dohled nad trhem. Naše zkušenost je e, velice dobrá ve Velké Británii, to znamená spolupráce mezi e, celníky na jedné straně a na druhé straně úřady pro, na, pro dohled nad trhem je tradičně velice dobrá. Vyvíjí se tak, jak je to stipulováno v 765 a tak, jak to také eh, určuje náš výbor pro koordinaci dohledu nad trhem MSCC. V současné době eh, si vyměňujeme také zpravodajské informace eh, mezi těmito agenturami a také mezi jednotlivými úřady, které mají na starosti dohled nad trhem. Vyměňujeme si také tzv. optimální praxe a to v kontextu Velké Británie. V současné době eh, hodláme také eh, zavést novou právní ochranu pro eh, informace celního charakteru, což by nám mělo umožnit lepší a jednodušší zpracování údajů, které máme k dispozici. Ehm, domníváme se, že velice důležitá je spolupráce také na úrovni Evropské unie. Dále nás velice zajímá otázka dohledatelnosti, eh, hlavně u eh, produktů, které se prodávají online. Myslím si, že dohledatelnost je eh, mimořádně důležitým problémem, kterému je potřeba se věnovat, hlavně v kontextu globálních dodavatelských řetězců. Je potřeba mít i zde zajištěnou dobrou spolupráci, jak s importéry, tak s maloobchodem i velkoobchodem. Je potřeba s nimi spolupracovat, protože kupní síla je mimořádně eh, silným nástrojem, který můžeme donutit eh, eh, příslušné hráče k dodržování pravidel. Online představuje velký problém. Je třeba zdůraznit, že ve Velké Británii v současné době jednotlivé úřady zabývající se dohledem na trhem si vyměňují zkušenosti a také techniky, které používají v této oblasti. Eh, například eh, se to týká eBay, kde produkty skutečně by měly být prodávány jenom pokud odpovídají eh, našemu zákonu. Eh, dále připravujeme eh, jakýsi balíček eh, uvedený těchto všechto věcí v soulad, protože to je věc velice důležitá pro všechny hráče, včetně distributorů, výrobců a tak dále. Myslím si, že jsem dodržel svůj čas. Myslím si, že není potřeba teď podrobně o těchto věcech hovořit. Můžeme se k tomu vrátit v diskusi. Děkuji, děkuji vám. Dalším diapozitivem je pan Jan Dekonik, který je z firmy ProSafe jejím ředitelem. Dobrý den, paní předsedkyně, dobrý den vám všem. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na eh, tento workshop. Myslím si, že můžeme přeskočit tento první diapozitiv, ten zase tak zajímavý není. Eh, jediná věc, kterou je potřeba si pamatovat z tohoto prvního eh, Eh, obrázku je to, že já mám eh, na starosti tyto věci za Belgii, ale kromě toho jsem také ředitelem firmy ProSafe. Dovolte, abych vám velice stručně během jedné minuty řekl něco o naší organizaci, která se jmenuje ProSafe a je to také důvod, proč jsem byl pozván na tento workshop. ProSafe je vlastně zkrátka eh, Product Safety Enforcement Forum of Europe, se o Forum eh, pro bezpečnost výrobků a, jeho, eh, a jeho vymáhání. Vznikla v roce 1990 a používá se jako jakási platforma pro výměnu informací, ale také jako platforma pro koordinaci společných akcí a evropských projektů. Cílem naší organizace eh, je eh, umožnit neformální diskuse týkající se spolupráce mezi jednotlivými úřady, zabývajme se dohledem nad trhem, vyměňovat si zkušenosti a také eh, posílit vlastně celý tento dohled v oblasti jak zboží, tak služeb a to v celé evropském hospodářském mm, prostoru. Jde nám o usnadnění eh, spolupráce také v oblasti školení eh, těch lidí, kteří mají na starosti bezpečnost výrobků a služeb. Jen v takové troši, jsem v takové trošičku zvláštní situaci, protože já tady nehovořím jménem svého členského státu, já tady zastupuji vlastně Evropskou organizaci. Je to Evropská organizace, která Eh, kterou netvoří členské státy, ale jednotliví eh, příslušní činitele. Jinými slovy, není to závazné pro můj členský stát ani pro žádný jiný členský stát. Kromě toho ale je třeba říci, že já jsem v takové zvláštní situaci, protože mám opravdu velkou zkušenost Eh, s dohledem nad trhem zde v Evropě. Co se týče dohledu nad trhem, tady zazněly již některé otázky. Ta první otázka souvisela s tím, jaké jsou hlavní úkoly a výzvy stojící před eh, dohledem nad trhem. Za prvé podíváme-li se tedy na ty hlavní úkoly, které před námi stojí, tak si myslím, že je třeba vycházet z toho, jaký je cíl vlastního dohledu nad trhem. Další diapozitiv, protože pochopitelně Máme eh, několik takovýchto cílů. Za prvé, nám jde o to, abychom zajistili, že na trh se dostávají pouze bezpečné výrobky, což je pochopitelně věc velice důležitá pro spotřebitel. A to je pouze jenom jediný eh, úkol. Další takový úkol je zajistit, že všichni výrobci, všichni distributoři Eh, všichni mají stejné rovné podmínky a to i přes hranice. To je věc, která je velice důležitá pro všechna průmyslová odvětví, pochopitelně. Dále, eh, pokud máme zajistit oba tyto eh, cíle, tak je potřeba, abychom měli zajištěný volný pohyb výrobku v celém, na celém vnitřním trhu. Podíváme se tedy na to, jaké jsou ty hlavní úkoly, které stojí před úřady, které zajišťují dohled nad trhem. Myslím si, že Eh, jde zaprvé o konsistenci, eh, konsistentnost, konsistentní nebo důsledné, eh, důslednou interpretaci definicí. Tam jsou určité rozdíly, které se dají překonat. Ty rozdíly jsou velice často velice malé, ale v praxi mohou i tyto malé rozdíly způsobovat problémy. Například otázka uvedení na trh je věc, o které můžeme hovořit celé hodiny. Uh, Jde o to, jestli se jedná skutečně o uvedení eh, přímo na trh, nebo jestli je to do skladiště, do meziskladu a tak dále. To jsou věci, které jsou velice důležité, protože i různé úřady v různých členských státech na to mají různé názory. Další taková důslednost, eh, konsistentnost eh, se týká povinností. Povinností pro výrobce, distributory. A třetí potom je výklad pojmu riziko. K tomu máme nejrůznější nástroje, eh, které nám mohou umožnit tyto věci harmonizovat, ale nicméně stále ještě je zde určitá neobjektivita při posuzování rizik. Již zde bylo zmíněno, že jeden z hlavních úkolů je také v oblasti zdrojů, a to nejen finančních zdrojů, ale také zdrojů eh, personálních. Eh, liší se to v jednotlivých členských státech. Někde eh, se zdůrazňuje to, že tam je nedostatek lidí, kteří se tomu věnují. Jiné státy mají problém s nedostatkem financí. Většina států má problémy s oběma. Další věc potom souvisí s, eh, s testováním, se, se zkušenostmi, s testováním a tak dále. Ne všechny státy mají stejné možnosti pro testování výrobků. Což mě přivádí k dalšímu um, obrázku a to je obrázek, kde si klademe otázku, co to je ta optimální, ta dobrá praxe. Myslím si, že je důležité, aby tato dobrá praxe vycházela ze spolupráce mezi jednotlivými státy, buď formou společných akcí, kdy několik členských států využije například testovací zařízení a také finanční a lidské zdroje. To se promítá také do výsledku eh, projektu, který se jmenuje The Book. To eh, vytvořil eh, e-Mars, který se zabývá právě dohledem nad trhem. Jedním z výsledků byl takzvané Fórum rychlé rady, kde různí činitelé neformálním způsobem informovali další činitelé o tom, Eh, jaké existují informace o daném projektu a potom se snaží nějakým způsobem to eh, hodnotit. Máme potom obrovské množství informací, které se dají nějakým způsobem využívat právě touto neformální formou. Eh, dobrá nebo optimální praxe také souvisí s tím, že je dobré zveřejňovat ty programy, vnitrostátní programy dohledu nad trhem, ale ne v tom smyslu, že bychom řekli kdy, kde a jak, kdo, co bude kontrolovat, to ne, ale Měli bychom tím eh, informovat eh, zúčastněné strany o tom, že takovýto dohled existuje a že může být také vymáháno od nich to, co eh, představuje jejich povinnost. To si myslím, že je velice efektivní přístup. Co se týče spolupráce mezi celníky a dohledem nad trhem, to si myslím, že je věc naprosto zásadní. Problém eh, spočívá v tom, že eh, ne vždy celníci a dohledové orgány mají stejné priority. Někdy eh, celníkům chybí technické znalosti, já toho o celnicích moc nevím, ale myslím si, že úřady, respektive celní zpráva, možná nevědí zase moc věcí o nás. Proto se snažíme vytvářet jakési seznamy věcí, které je potřeba zajistit. Kromě toho se snažíme také provádět analýzu rizik Eh, což eh, se netýká toho, jestli nějaký produkt je přímo nebezpečný, ale jestli určitý typ výrobku, který přichází z určitého místa, by potenciálně mohl být nebezpečný. To může souviset s místem eh, původu, to může souviset s typem výrobku, takže cíl, celníci se potom mohou zaměřit právě na tento typ výrobku, které přichází do dané země, protože i oni pochopitelně mají určité limity, co se týče zdrojů, které mají k dispozici. Myslím si, že výkonná eh, skutečně úspěšná a efektivní eh, dohled nad trhem pardon, by měl být velice blízký ke zdroji, ale eh, současně s tím si musíme uvědomit, že je potřeba kontrolovat všechny články toho dodavatelského trhu, včetně obchodu. Eh, abych to skončil, eh, co se týče tohoto dohledu, to se týká také otázky dohledatelnosti. Myslím si, že jak výrobci, tak eh, úřady pro dohled na trhu se musí těmto věcem věnovat. To souvisí hlavně s dovozem z třetích zemí. E, to souvisí také s e, takzvanými stálými zákazy. Nemůžeme, stále zakaz, nemůžeme uvalit stálý zákaz na e, něco a tím vytvořit určité obchodní bariéry. Myslím si, že ta dětská chodítka Eh, jsou dobrým příkladem, kde se nám podařilo zvýšit úroveň bezpečí, bezpečnosti spíš, než abychom uvalili na jejich dovoz eh, přímo zákaz. Eh, možnosti nám dává to, že máme harmonizovanou legislativu a také postupy, že jsou využívány příslušným způsobem zdroje a že máme zajištěnou vnitřní i externí spolupráci. Um, um, Myslím si, že je potřeba, abychom měli větší koordinaci mezi evropskou legislativou a vnitrostátním dohledem, tak abychom k tomu, to mohli využívat všichni co nejúčelnějším způsobem. Myslím si, že bylo zde řečeno, že nemůžete dobrým dohledem na trhem zvítězit ve volbách, ale já si myslím, že můžete klidně prohrát ve volbách, když budete mít nedostatečný dohled na trhem. Děkuji. Děkuji, s tím lze než souhlasit určitě. Já se omlouvám, že jsem vám dala málo času na tak důležitou eh, prezentaci, ale tak to je, to bychom mohli tím trávit dny a dny, ale eh, já vás eh, mohu možná uklidnit tím, že na plenárce mají třeba jenom minuty poslanci. A další je tedy další kolega,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 Eh, teda také pohovoří. Dobře, děkuji. Děkuji, že zde mohu hovořit o tak důležitém tématu, tedy jako je bezpečnost výrobku a jak vidíme tuto tematiku u nás. Již bylo řečeno, že celní úřady hrají velkou roli právě v dohledu nad trhem, a to především eh, teď ve smyslu eh, nařízení 765 mají své povinnosti a i tedy celní orgány tedy dostaly tímto novou roli, než tu tradiční eh, úlohu, kterou mají, jako je výběr daní a cel a poplatku, ale teď je tedy mm, mají další roli a to je ochrana občanů. Takže A takže mm, je, mm, my si myslíme, že jeden z efektivních způsobů, jak eh, zajistit eh, to, nebo zabránit tomu, aby eh, špatné výrobky se nedostávaly na náš trh, je provádět konkrétní kontroly a zamezit jim vůbec vstup na naše území. Ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že jeden z cílů reformy mm, celní zprávy je i nebránit legitimnímu obchodu, protože obchod e, e, musí být předmětem stejného zacházení na hranicích. Takže na jedné straně máme ten cíl ochrana trhu a musíme to správně vybalancovat s tou e, další nutnou věcí, a to je chránit legitimní obchod. Eh, naším cílem je mít jednotná harmonizovaná pravidla, hm, která se týkají dohledu nad trhem a samozřejmě čím ten systém bude jednotnější, tím lépe pro všechny. A nyní tedy pracujeme na hm, harmonizovaném přístupu celních orgánů v této oblasti bezpečnosti výrobků. Proto pan Lawson také eh, hm, eh, i Eh, zmínil ten projekt, eh, který eh, jsme zahájili, a to je, abychom vyprodukovali tzv. guidelines, pokyny pro celní zprávy. Tato skupina, mm, projektová skupina, identifikovala tři oblasti, kde je třeba jednat. Za prvé je třeba podporovat podporovat síť spolupráce mezi orgány celní zprávy a dohledu nad trhem. Druhá oblast, kde je třeba jednat, je vyměňovat si zkušenosti o spolupráci a kontrolách. A za třetí je třeba vypracovat harmonizovaný přístup ke kontrolám a zlepšit vyhodnocování rizik nebo mm, řízení rizik. Začali jsme tedy naši práci v roce 2008, kdy jsme konali první seminář, kde se sešly orgány dohledu nad trhem a celní zprávy a Eh, řekli jsme si, ano, je třeba vypracovat pokyny pro tuto spolupráci a teď byla vytvořena, tedy v minulém roce byla vytvořena ta projektová skupina, která zahrnuje zástupce všech členských států a Norska. Hlavním cílem projektu je pomáhat celníkům, aby pochopili, v čem je jejich nová role vyplývající z nařízení, které nabylo účinnosti tento rok. Také třeba i monitorovat a vyhodnocovat stávající situaci ve všech členských státech, protože některé členské státy jsou na tom lépe než jiné, jiné teprve rozvíjí eh, eh, ten, eh, tu spolupráci v oblasti dohledu teprve začínají. A také musíme se i zaměřit na to, jaké mají celníci potřeby v tomto. Projektová skupina začala fungovat minulý rok, sešla se třikrát do posud, již jsme se dohodli na pracovním postupu, jak by měla vypadat struktura těch guidelines, těch pokynů a na jaře 2011 předložíme výstupy této skupiny skutečně očekáváme, že díky tomu zlepšíme efektivnost kontrol výrobků a také i posílíme spolupráci, tak aby eh, pokaždé, když celníci přijdou na nějaký potenciálně nebezpečný výrobek, tak aby věděli, komu zavolat, kdo by měl tedy eh, do toho eh, vstoupit a bude to tedy permanentní tok informací. Také i chceme vytvořit společná kritéria vyhodnocování rizik, která pracujeme spolu s celní unii a také i budeme aktualizovat informace neustále a rozšíříme ty pokyny, ty guidelines na různé sektory, různé třídy, různé typy výrobků. Pokud řekneme ano, ta kategorie výrobku potřebuje zvláštní kontrolu. Dále musíme monitorovat i výsledky této činnosti a poskytovat pomoc členským státům s implementací s realizací těchto celních kontrol. To je činnost projektové skupiny. Také dovolte, abych dodala ještě další dva body, které nás asi čekají do budoucna, které jsme již definovali. A to je prodej výrobků online na internetu, což je problematika, Mm, která více a více se týká celé, celníků. Proč? Protože to znamená větší eh, počet malých zásilek, které se dostávají na hranice EU. A celníci to musí proclít. A zatím nemáme zdroje vůbec eh, to řádně kontrolovat. Takže musíme eh, přizpůsobit naše pracovní metody. To je nový problém. Nyní tedy příští týden zorganizujeme seminář v Paříži s francouzskou celní zprávou, kde budeme jednat o tom, jaká je situace v těch jednotlivých národních úřadech a jak tam eh, přistupují k těm malým zásilkám a často to je zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, ano, ale možná z toho se můžeme i ponaučit, jak kontrolovat výrobky z pohledu bezpečnosti. To je úkol do budoucna. Další důležitá věc je je e, to, co je takzvaný spolehlivý obchodník pro celní zprávu. My víme, že Hmm, ta otázka dodržování norem není pouze otázka veřejných orgánů, ale i dodavatelů. A my musíme nalézt tu správnou rovnováhu mezi eh, eh, tím legitimním obchodem a tím dodržováním pravidel tak, aby mm, ta koncepce, kterou mají celníci ohledně Eh, spolehlivého obchodu, tak aby to bylo dáno do souladu s tou koncepcí spolehlivého dodavatele ve smyslu bezpečnosti výrobku. Děkuji, to bylo velice užitečné si vyslechnout tuto prezentaci a nyní přímo hm, další dva poslední řečníci dnešního dne. První to je Steven Russell, který je generálním tajemníkem ANECu a hm, určitě i Tania Vaningen bude hovořit, takže prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Já bych chtěl zdůraznit na samém začátku, že mm, já e, e, sice hovořím za Anek, ale musím říci, že mm, my mm, i souhlasíme názorově s BAKE, což je hlavní e, spotřebitelská organizace. Máme společný, společný názor k této směrnici a tak i zde vidím Sylvie Merrill, kolegyně z té, ze potřebitelské organizace, zde v publiku. Když bylo řečeno, že tato směrnice mm, je úspěšná, ale jako vše v životě eh, lze ji zlepšit a tato revize právě by měla být touto příležitostí. Standardizace, normalizace. Mm. Včera výbor přijal tedy zprávu na Kožušníka a zde tedy eh, bych já možná k tomu ještě něco doplnil, k té standardizaci. Eh, takže původní rozhodnutí komise, které stanovuje ty eh, požadavky, které musí být splňovány, my se obáváme toho, že toho faktu, že není právně závazné. Také i e, ta, e, ty evropské normalizační e, úřady nejsou povinny akceptovat tento mandát a je to využívání těch norem je dobrovolné, takže zde není žádná záruka, že ten daný standard, respektive norma, tedy bude vůbec přijata mm, mm, vůbec není jasné, co ten mandát požaduje. Dále, když se podíváme na článek 13, takzvaná Eh, naléhavá opatření, tak to také může vzbudit určité nejasnosti, mm, jak u hospodářských subjektů, tak u spotřebitelů, protože víme, že nelze je prodloužit eh, mm, eh, na konci, kdy vyprší, i když třeba není naleznuto, nebude naleznuto do té doby řešení, jako třeba nová evropská norma. My si mysl... potom jsou zde další rozhodnutí, která mohou mít dopad na spotřebitele a podobně, tak si myslíme, že to jsou rozhodnutí, která musí být přijímána na eh, evropské úrovni, například ty eh, přehrávače hudby zde, mm, ano, zde sice eh, se specifikuje určitý objem hlas, nebo míra hlasitosti, ale eh, mm, umožňuje se zároveň, dá, je na libovůli eh, toho normalizačního úřadu, aby stanoval ty limity. My si myslíme, že by to tak nemělo být. Měl by to být ten regulátor, regulační orgán, Dále jsou zde i nedostatečné ty pojistky, eh, které by mohly členské státy použít a třeba namítat něco proti dané, eh, eh, dané normě, jak o tom hovoří článek 14 směrnice. My si myslíme, že by to, taková námitka by měla být vždy možná, i když ten, ta norma je stanovena a uvedena ve, v úředním věstníku. Dále si myslíme, že pokud jde třeba o ty energetické výrobky a e, to označování eko. Takže to je směrnice, která předvídá i přijetí prováděcích opatření pro specifické třídy výrobků a využívá se e, normální tedy e, postup komitologie, včetně E, konzultací se zapojením všech dotčených subjektů. Takže to bychom také navrhli zde. Dále i bychom chtěli mm, mm, i mít možnost vznášet ty formální námitky proti standardům a chceme, aby to bylo předvídáno specificky v dané směrnici o obecné bezpečnosti. A samozřejmě, jak jsme slyšeli, i ve zprávě, tak je třeba i e, e, e, posílit zapojení dotčených subjektů do toho normalizačního procesu je třeba využít této příležitosti, abychom přijali tedy takové moduly, které by daly eh, možnost tomu eh, výrobci nebo eh, si zvolit tu danou úroveň podle rizika, který klade ten daný výrobek. Zde v podstatě mm, to by mělo se týkat všech těch výrobků, které nejsou upraveny specifickými předpisy, i když ty výrobky znamenají významné riziko. Pokud to prohlášení o souladu výrobce je tedy eh, eh, špatné nebo považováno za špatné, tak eh, by měl ten postup vycházet z hodnocení rizik. A my si myslíme, že tento přístup, třeba který mají ve Spojených státech, ten by nemohl fungovat, to se týká hraček a my si myslíme, že ta certifikace, kterou provádí třetí strany, tedy nezávislé subjekty, tak tady by nefungovala. Dále, myslíme si, že je, musíme mít i komplexní rámec pro bezpečnost výrobku, jak u výrobku, tak i u služeb. Dnes zde máme takové vakuum v evropské legislativě, protože eh, zatím v podstatě tedy eh, tyto služby nejsou eh, ošetřeny v žádném eh, zákonem aktu. Pouze v té směrnici je to pro případy, kdy vlastně přímo to provádí spotřebitel. A já si myslím, že mm, mm, to eh, je příklad toho, kdy ty bezpečnostní aspekty nejsou ošetřeny ve směrnici. Ani mm, tady směrnice třeba nehovoří o instalaci, údržbě zařízení, vůbec to tam neupravuje, ani nehovoří o kvalifikaci daného personálu, která by měla být splňována další obrázek, takže když jsme hodně slyšeli o dohledu nad trhem, my bychom chtěli mít evropský rámec pro dohled nad trhem. Možná, že ehm, zde e, i před chvilkou jsme slyšeli o, hodně o té koordinaci. Ano, můžeme být nejkrásnější normy a předpisy, ale bez efektivního eh, dohledu to bude k ničemu. Ano, máme zde to nařízení 765, ale my již před rokem ve zprávě jsme eh, se dočetli, že ne všechny členské státy hodlají vyčlenit eh, příslušné zdroje na dohled nad trhem a i nebo že třeba nevěří v to nařízení, anebo nemají vůbec peníze k tomu. A dohled nad trhem, eh, to není lákavé téma při volbách, a takže asi ve většině členských států na to se peníze dávat nebudou, jak by se mělo. Dále financování toho nařízení, to nám nevyřeší, nevyřeší ten problém společných definic. Samozřejmě ten eh, dohled bude defini- efektivní pouze, eh, pokud se členské státy dohodnou na stejných definicích. Dále si myslíme, že je třeba přijmout opatření tak, aby bylo možné rychle identifikovat eh, ty vadné nebo nebezpečné výrobky. Zde my eh, bychom chtěli tam zakomponovat požádavky týkající se povinností eh, výrobců v, rámci, v tomto rámci a především by se to mělo týkat takových technologií, jako RFID, které by se měly využít, i když víme, že mm, tyto technologie mají e, výhody a nevýhody. Samozřejmě to jsou technologie, které mohou narušit e, pravidla o ochraně osobních e, údajů, spotřeby, údajích spotřebitele a podobně. Další slide. Myslíme si, že je třeba mít pan evropskou databázi Zatím nemáme tedy žádné takové informace, eh, které by nám pomohly vyhodnocovat rizika eh, výrobků. Dále nemáme žádný systém, který by i umožňoval eh, spotřebitelům zareagovat, když dostanou do ruky nějaký výrobek, který je špatný. A dále nemáme i žádnou definici toho, který výrobek je lákavý, atraktivní pro dítě. Ano, teď kolegyně, ano, my jsme sebou přinesli některé výrobky, které jsme našli na řeckém trhu a vš- všechny jsou určeny pro školy, to jsou to školní potřeby, ale určitě vypadají spíš jako hračky. Jsou velice atraktivní pro děti a problém je v tom, že pokud nebudeme mít žádnou evropskou definici toho, eh, co je atraktivní pro dítě, tak bude těžké potom pro ty orgány dohledu posuzovat, zdali tyto výrobky například jsou v pořádku a lze je prodávat na trhu, zda jsou bezpečné či nikoliv. A mm, mm, proto chceme mít společnou definici mm, toho, co je atraktivní výrobek pro dítě. Chceme, aby to bylo v té obecné směrnici a také chceme mít i e, zde stanovená kritéria bezpečnosti požadavky. Děkuji a tím jsme se dostali k No, well, I will give the floor to... Perhaps if we have 10 seconds oh. just to show the last... Možná jenom ještě poslední slide, ano. Jak jsem řekl, mm, tato směrnice funguje úspěšně, e, zvyšuje ochranu spotřebitele, ale je třeba mít efektivnější pravidla, je třeba mít efektivnější dohled a musíme mít i e, zvláštní opatření, zvláštní předpis o bezpečnosti služeb. Dobře, a teď bych chtěla dát slovo poslední e, panelistem, Anet Draxel která je také dánka jako já, ale tady zastupuje Business Europe. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, Děkuji eh, organizátorům za to, že pozvali také organizaci Business Europe, aby zde přednesla své názory o možné revizi eh, směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a také o dohled na trhem. Obě tyto, obě tato témata souvisejí pochopitelně s tím, že chceme mít bezpečné výrobky na trhu. Na druhé straně také zástupci průmyslu odvětví eh, také chtějí mít bezpečné produkty na trzích. Jde tedy o to, aby všichni ti, kteří dělají rozhodnutí, úřady, občané a zástupci jednotlivých průmyslových odvětví měli stejná, stejné zájmy. Ne vždy budeme používat stejná řešení, nicméně všichni bychom měli mít možnost dosáhnout eh, tohoto cíle. 1. Čer, 1. Eh, ledna letošního roku vstoupil v platnost tzv. balíček o zboží Business Europe se domnívá, že ustanovení eh, v nařízení skutečně povedou k bezpečnějším výrobkům pro bezpečnosti za předpokladu, že členské státy skutečně budou plnit své závazky. Hovoříme-li o bezpečnosti výrobku, je důležité, abychom měli na paměti, že v tom dodavatelském eh, řetězci je celá řada eh, komponent a všechny musí být stejně silné. Proto členské státy eh, musí skutečně tlačit na eh, Pardon, eh, proto poslanci Evropského parlamentu musí tlačit na členské státy, aby dohlédli na to, že všechny články tohoto řetězce jsou interpretovány stejným způsobem ve všech zemích. <clears throat> Zástupci průmyslových odvětví kromě toho také eh, vítají koordinaci a konkrétní iniciativy, iniciativy jako jsou například iniciativy EMAS. Je eh, fakt, že, potře- že eh, přísnější pravidla, jako je například certifikace třetí stranou, nebudou automaticky znamenat bezpečnější produkty. Všechny testy mohou být sfalšovány, všechny certifikáty mohou být kopírovány ti seriózní výrobci, kteří dodržují všechna pravidla, eh, nesou většinou na sobě obrovský administrativní eh, eh, náklad. Ehm, úřady proto musí spolupracovat ve všech těchto věcech také přeshraničně. Dohled nad trhem pochopitelně nemůže vyřešit úplně všechno. Základním požadavkem je, aby výrobek plnil požadavky tak, jak jsou stanoveny legislativou proto pravidla musí být naprosto jasně stanovena a musí být naprosto jednoznačná. Naše organizace Business Europe vítá to, že by mělo dojít ke sladění eh, směrnice o, výrob, o výrobcích eh, s tím, co je obsahem toho balíčku o zboží. Toto sladění se týká eh, výrobků v harmonizovaných oblastech. Potřebujeme vůbec takovéto sladění, tedy naší směrnice Eh, s tím, co je stanoveno v novém legislativním rámci. Podle našeho názoru tady není žádná urgentní nebo naléhavá situace. Naopak, domníváme se, že je potřeba využívat lepším způsobem a účinnějším způsobem ty nástroje, které máme k dispozici. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom nejprve měli dobré, nějaké zkušenosti eh, s novými požadavky, tak jak jsou obsaženy v balíčku o zboží. Máme tím na mysli například povinnost eh, hospodářských subjektů a také otázku dohledatelnosti. Dále eh, tato směrnice o obecné bezpečnosti se stala jakousi inspirací také pro nařízení a pro celý rámec rozhodnutí. Můžeme konstatovat, že současný stav není až tak špatný. Tato směrnice víceméně funguje dobře Eh, počet hlášení v rámci RAPEXu se stále zvyšuje, což souvisí také s vyšší informovaností, s, větším, s větším uvědoměním, eh, například v oblasti textilního průmyslu. Takže nástroj skutečně k dispozici máme. Přesto si myslím, že je vždycky rozumné zamyslet se nad tím, jestli stávající legislativa funguje nejlépe, jak může a jestli by se nedala zlepšit. Evropská komise eh, navrhuje řadu věcí, které by měly zlepšit tuto směrnici a e, kromě toho dochází i k celé řadě konzultací. Naše organizace také reagovala vlastně na požadavek těchto konzultací i formou dnešního příspěvku zde na vašem workshopu. Myslíme si, že podnikatele potřebují mít e, koherentní legislativní rámec. Proto je důležité, aby kdykoliv se připravuje nová legislativa, aby všechny věci byly dobře promyšleny, aby se provádělo také hodnocení dopadu. Existují i ostatní směrnice, které se zabývají těmito otázkami, jako jsou například požadavky týkající se chemických látek. Takovéto směrnice by měly být také brány v úvahu, tak abychom zajistili, že všechny tyto požadavky jsou dostatečně koherentní a jednotně aplikované E, přeshraničně. Naše organizace e, navrhuje e, velice komplexní politickou vizi, která by měla se promítat do veškeré legislativy upravující výrobky. potřebuje mít stabilní legislativní rámec, který bude také dobře známý všem. Kromě toho ale také musíme být schopni reagovat rychle na objevující se rizika. Kromě toho podnikatele potřebují i flexibilitu. Inovace je naprosto klíčovým slovem. E, jestliže budeme mít příliš detailně stanovené technické požadavky, tak potom dojde k zablokování právě inovačních snah. Naše organizace se domnívá, že v současné době máme, má, že v současné době máme poměrně dobře to všechno namixováno. Máme nový přístup, takzvaný The New Approach, potom máme tu směrnici, o které se hovoříme a jako výjimku v případech eh, eh, dříve neznámých a nepředpokládaných rizik jsou také příslušné úpravy. Kromě toho, tato, tato eh, směrnice vlastně je jakousi zastřešující směrnicí pro neharmonizovou oblast. Využití norem v, v, umožní výrobcům dostat předpokládané úrovni bezpečnosti. Myslím si, že normy jsou a i nadále by měly být ale aplikovatelné, aplikované dobrovolně. Evropská komise navrhuje rychlejší způsob formulování mandátu evropských standardů ve souvislosti s touto směrnicí a také navrhuje, abychom měli lepší možnosti definovat specifické výrobky Myslím si, že definování mandátu eh, není proces, který by měl být eh, příliš eh, uspěchán. Mandáty by v žádném případě se neměly vyvíjet ve smyslu nějakých velice detailních kvazimandatorních požadavků na daný výrobek. Jestliže potřebujeme další eh, požadavky, potom naše organizace se domnívá, že je potřeba to všechno zavést do nového legislativního rámce komitologie, eh, možná se neslučuje s demokratickou potřebou rovnováhy a zaangažováním eh, jednotlivých zainteresovaných stran. Co se týče možného sladění s povinnost, povinností hospodářských subjektů, naše organizace se snaží prosazovat proporcionalitu. Potřebujeme flexibilnější eh, rámec, jestliže chceme eh, zahrnout všechny produkty. Jestliže hovoříme o dohledovatelnosti, tady si myslím, že mají velice významnou úlohu distributoři. Je potřeba, aby tyto informace byly k dispozici také všem úřadům, které zajišťují dohled nad trhem, pokud oni požádají. To si myslím, že souvisí také s dobrou definicí všech eh, eh, povinností různých hospodářských eh, subjektů, aniž bychom přitom kopírovali všechna slova rozhodnutí, která jsou součástí balíčku o zboží. Na závěr bych chtěla říci, že potřebujeme mít účinnou a stejně interpretovanou interpelný náhled, dohled nad trhem, je potřeba mít stabilní a koherentní legislativní rámec, eh, musíme vždy zdůrazňovat flexibilitu a proporcionalitu a eh, je třeba si uvědomit, že podnikatele vždy dávají přednost demokratickým a transparentním postupům, eh, na kterých se mohou angažovat všichni, všechny interesované strany. Děkuji, děkuji, se vám, děkuji vám všem. Já se strašně omlouvám, že vás všechny tak nutím, abyste zkracovali. Máme ale pouze několik minut Eh, na diskusi, protože v půl jedné tady eh, začne další eh, schůze. Slovo panu Markovi Tabelovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, zdali moje otázka je na pana Soro nebo na pana Dekunin. Jde o RAPEX. Členské státy mají možnost eh, eh, eh, se obrátit na komisi a vlastně přes komisi informovat všechny státy o nějakém nebezpečném výrobku. A já se ptám, zda členské státy to využívají. Pokud ano, tak mm, jak to je, když tedy se přijme takové rozhodnutí a jak na to reagují jiné členské státy. Zdali i členské státy, eh, pardon, komise případně může donutit některé členské státy, aby stáhly ten výrobek z trhu, anebo je to na um, uvážení, na úvaze členských států, že si budou reagovat, jak se jim bude chtít. A la carte si budou vybírat. Jenom zcela stručně. Od eh, prvního první tohoto roku nedochází k překladu hlášení RAPEX, což je problematické a mě zajímá, co si o tom myslí komise, protože k dotazu došlo, ale neexistuje žádná odpověď od komise. Do, do you want to come in? Chcete se eh, vyjádřit? Paní Handlik, 15 sekund. Já v jménu paní posel Korcholí. Děkuji za paní Korholu. Mám jednu otázku týkající se Eh, mm, nákupu přes internet, online. Otázka je, zdali, protože nám leží na srdci dohled nad těmito výrobky, já se ptám, zdali ten problém by mohl být řešen právě, že bychom eh, zavedli takový dohled nad online prodejem. Aha, já, mm, my nemáme čas na odpovědi, takže já mm, bych ráda tedy eh, spíše tedy ty otázky o těch příslušných pracovníků všem rozeslala, rozdala a tak, aby i stínoví zpravodajové aby byli informováni, já bych chtěla tedy všem hned poděkovat za účast a omlouvám se za tento časový tlak a ty informace určitě byly velice užitečné. Přeji vám všem hezký den.